So, ich denke, wir sollten... Tak myslím, že bychom měli zahájit naše jednání, i když nás tady není příliš mnoho. Členové výboru kultury možná si musí ještě trochu odpočinout od toho namáhavého hlasování dnes dopoledne, ale myslím, že pár se jich k nám ještě jistě přidá a to tež platí pro kont. Takže první odpolední bod je výměna názoru s výborem pro rozpočtovou kontrolu ohledně Euronews. Já bych tady chtěla srdečně přivítat naše kolegy z výboru pro rozpočtovou kontrolu a přímo bez spoždění bych eh, předala slovo předsedkyni výboru pro rozpočtovou kontrolu paní Gresle, která učiní úvod, také uvede naše hosty a já pak eh, převezmu moderování naší diskuse. Takže paní Gresle, srdečně vítejte a je fajn, že eh, to dopadlo takto, že můžete být s námi srdečné. Díky a děkuji za tu flexibilitu výboru pro kulturu a za zájem, kterými se zabýváme. Víte, že se zabýváme stížností pracovníky Euronews hlediska jaksi ingerence eh, kapitálových vlastníků Euronews. Víte, že se jedná o 25 milionů eur z evropského rozpočtu, které jsou věnovány Euronews, takže je důležité, aby jednotlivé subjekty zde mohly o tom hovořit. Jsem ráda, že tady je pan Petersen a pan Ademaki, který je předseda edičního výboru Euronews, takže myslím si, že bychom měli jít přímo k věci. Pak ještě tady bude hovořit také zástupce komise. Já myslím, že tady opravdu máme co dočinění s vážnými jaksi výtkami, protože redakční zásahy těch majitelů, to je velmi závažná věc. A tak jsme si nepředstavovali působení eh, těchto vlastníků, takže je v našem zájmu, abychom se s tímto problémem vypořádali. Takže děkuji a prosím pana Petrse, aby se ujal slova a aby nám vylíčil situaci kolem Euronews. Merci, madame la présidente. Thank you very much. Speak in English. Děkuji vám, já budu mluvit anglicky. Já vám s radostí představím krátkou prezentaci o situaci Euronews. Pokud jde o úvodní slova eh, paní před, eh, předsedkyně, eh, tak tady už zaznělo, že jsme byli obviněni z vněšování Eh, já vám mohu s radostí říci, že k žádnému vněšování nedochází. Velice rád vám vysvětlím, jak to funguje, jak momentálně eh, Euronews operuje. Bylo toho řečeno a napsáno mnoho v uplynulých týdnech a měsících o Euronews. Něco z toho byla pravda, eh, mnoho z toho nebyla pravda. A to většinou ze strany lidí, kteří toho o situaci v Euronews příliš mnoho nevědí. Já vám proto děkuji za příležitost vám vysvětlit, jaká je situace, jak se věci s naší společností mají. Takže Nejprve bych začal tím, jaká je vize naší společnosti, co představujeme, čeho se snažíme každý den dosáhnout. Společně se všemi našimi eh, akcionáři, včetně eh, našeho majoritního akcionáře. Chceme eh, zažívat a sdílet unikátní globální zkušenost ze zpráv, znalosti a kultury prostřednictvím opravdové eh, různorodosti, která je zakořeněná v evropské identitě je i v, obsažena i v motu Evropské unie jednotná v rozmanitosti. E, jsme pevně přesvědčeni o tom, že e, úkolem médií není ovlivňovat názory veřejnosti, ale naopak e, posilovat jejich postavení, informovat je. Úkolem médií je dát jim informace k tomu, aby si utvořili vlastní názor. To bychom rádi v Evropě dělali i na celém světě prostřednictvím nezávislého, nezaujatého a spolehlivého spravodajství právě o to se denodenně v redakcích Euronews snažíme. A naším dalším cílem a naší další vizí je, aby eh, Euronews byla eh, vlivnější eh, spravodajskou organizací, než je nyní, pokud jde o evropské záležitosti. Chtěl bych vám vysvětlit, jak tento cíl hodláme naplnit. Jenom čtyři slajdy faktů. Já myslím, že většinu eh, toho už znáte, ale chtěl bych ve čtyřech slajdech schrnout různé základní informace. Za prvé, dnes vysíláme do 433 milionů domácností po celém světě, včetně téměř 300 milionů eh, domácností eh, jaksi eh, nepřetržitě. No, tady vidíte eh, distribuci diváků Euronews a vidíte, že eh, v regionu EMEA jde o nejčastější mezinárodní stanici. 288 milionů lidí v Evropě konzumuje eh, Euronews každý měsíc a z toho 147 eh, milionů eh, sleduje Euronews naživo přes platformu VOD, ať už jde o digitální platformu nebo o televizi a 40 milionů lidí sleduje Euronews denně. Tady vidíte tu distribuci a to je jedna z hlavních výzev pro Euronews do budoucna. Oslovujeme především eh, obyvatele u televizních obrazovek, zatímco naše digitální publikum není ještě příliš početné. Podle našeho názoru a na to musíme v budoucnu pracovat. Euronews má skoro tisíc zaměstnanců, z toho 600 novinářů, eh, pocházejících z 30 různých národností. Máme 13 jazykových mutací a 8 redakcí po celém světě, včetně Bruselu. A teď bych chtěl eh, něco říci k těm výzvám, eh, před kterými stojíme. Tím myslím my, Euronews, ale zároveň my, všechny mediální organizace v naší branži. Za prvé, eh, pohybujeme se v hyperkonkurenčním prostředí. Každý rok jedna až pět, vznikne jedna až pět nových spravodajských redakcí je jich momentálně eh, kolem 250, takže ten eh, koláč eh, na trhu je stále stejný, možná se trochu zmenšuje, takže se zároveň snižuje ta část koláče, kterou si každý získá pro sebe. Mění se spotřebitelské vzorce, jak víte, vznikají digitální návyky, spotřebitelé chtějí konzumovat zprávy úplně jiným způsobem než dříve a e, dalším problémem e, je to, že podle mého názoru žijeme ve světě e, informační obezity. Máme obrovskou spoustu informací a musíme je filtrovat a selektovat. Takže si myslím, že dochází k podobné revoluci, jakou zažil před 30 lety hudební sektor. A musíme přehodnotit naše obchodní modely. protože momentálně nemáme k dispozici vhodný fungující obchodní model. Pokud jde o tu konkurenci, tak každý rok vzniká mnoho státem financovaných médií, které mají jednostranou perspektivu a právě tak všude dochází ke škrtům nákladů, ať už jde o Guardian, New York Times, CNN, BBC World, Al Jazeera a tak dále. A tak dále. A možná také, jak víte, je čím dál více čistě digitálních aktérů. Jaké jsou naše cíle v tomto měnícím se prostředí? Prvním z nich je nabízet evropskou perspektivu. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že to je základní DNA naší společnosti, k kterému se hlásí všichni akcionáři. Každý zaměstnanec Euronews se hlásí k této evropské perspektivě a domníváme se, že Euronews mohou v mediálním eh, vesmíru vzkvétat právě díky této unikátní silné DNA. Mnohojazyčnost je samozřejmě eh, jedním z našich unikátních rysů. Eh, domníváme se, že pokud bychom přišli o eh, mnohojazyčnost, přišli bychom o svou výsadní pozici, což by mělo katastrofální dopad na naše příjmy a také na naši pozici na trhu a eh, na naše diváky. Nezávislost zůstává jednou z ústředních hodnot všeho, co děláme a řídící organizační struktura naší eh, společnosti je nastavená tak, aby respektovala nezávislost médií. Rozmanitost eh, je dalším velkým cílem eh, Euronews. Možná víte, že novou základní linií je jsou všechny názory, princip všech názorů, all views. Chceme tedy zachycovat i rozmanitost názorů, eh, které se v Evropě vyskytují. A pokud Evropa se z nich skládá, pokud chceme ukazovat evropskou identitu, pak je potřeba porovnávat různé pohledy, různé názory, eh, tak, aby si diváci mohli udělat názor vlastní. A poslední výzva, ne právě nejjednodušší, je e, udržitelnost. Jak jsem už říkal, e, mnoho e, aktérů v mediální oblasti i Euronews čelí finančním potížím. Máme obchodní model, který momentálně nefunguje a musíme ho od základu přehodnotit. A chceme-li ho přehodnotit, musíme přebudovat naši organizaci, přehodnotit způsob, jakým produkujeme zprávy. To je předmětem velkého strategického plánu, který byl odhlasován akcionáři eh, ještě předtím, než přišel Megib Savel. Saviris. A e, to si myslím, že e, bude ještě předmětem dalších debat. Potom další e, důvod k udržitelnosti v dnešním trhu je měřítko. Potřebujeme správná měřítka. Žijeme ve světě koncentrací, v podstatě eh, Sky nedávno koupil eh, Fox TV, došlo i k dalším nákupům a my jsme malí eh, aktéři, kteří musí konkurovat obrům. A podle mého názoru jedním z důvodů, proč budeme moci prosperovat, bude vyšší měřítko. Momentálně to potřebujeme, chceme-li přežít. A teď něco k těm akcionářům, což je jeden z bodů, který vás bude nejvíce zajímat. Momentálně struktura akcionářů Euronews je takováto. Media Globe Networks, eh, které, která patří rodině Saviris, eh, vlastní 53% akcí a veřejní akcionáři potom 47%. Jak možná víte, eh, probíhají diskuze o um, případném novém partnerovi, eh, novém akcionáři pro Euronews, což by bylo NBC Universal, mediální organizace. A já už skoro eh, rok jsem s nimi v kontaktu, vedu diskuze na to se určitě budete ptát, protože já mám málo času, tak já přijdu rovnou k věci. Řeknu, o co nám jde, co je naším cílem. Je to poměrně jednoduché. NBC chce expandovat na mezinárodní scéně a Evropa je jeden z klíčových trhů pro tuto mezinárodní expanzi. NBC eh, si váží toho, nebo si uvědomuje to, že eh, pozici amerického média v Evropě už zastává eh, CNN. NBC eh, ví, že CNN nikdy nemůže porazit, eh, na, vystřídat je na této pozici a proto se obrací na nás a hledá partnerství. NBC by přispěla expertními znalostmi a profesionalitou ke které by se pojily zkušenosti a know-how z Euronews ohledně evropských záležitostí. A jak jsem už říkal, eh, tato strategie, eh, o které se mluví už zhruba eh, rok a půl, by si žádala značné změny v produkci. Myslím si, že NBC by byla velice silným partnerem, který by posílil náš vliv oproti současné situaci. A k tomu jistě se také ještě vrátíme v otázkách a odpovědích. Momentálně tedy diskutujeme o tom, že NBC by eh, převzala 25 akcí eh, Euronews. Media Globe Networks na Kiba Saviriho by měla 60 a ostatní akcionáři 15 Tato procenta jsou předmětem značných diskuzí s Evropskou komisí, jak si jistě umíte představit. A je jasné, že evropští eh, a obecně drobní akcionáři nemají prostředky nebo nejsou ochotní k tomu, aby už podporovali, aby, aby dále podporovali finančně Euronews a eh, proto je důležité pro nás i pro ně, že eh, má-li eh, tato dohoda klapnout, tak navzdory eh, snížení procentního podílu si drobní akcionáři ponechají všechna dosavadní práva. Momentálně se dá říci, že máme dva jaksi kontrolní orgány. Jedním z nich jsou většinoví akcionáři, to je ta manažerská operační kontrola a potom tu máme veřejné drobné akcionáře, kteří mají úplnou kontrolu nad obsahem, nad redakcí. A ta myšlenka je taková, že ta kontrola nad obsahem zůstane stejně jako dosud v rukou veřejných akcionářů, kteří i nadále budou e, vlastně strážci obsahu a strážci redakční nezávislosti e, Euronews a strážci e, evropského poslání obecných zájmů. V kontextu změn e, akcionářské struktury, o které jsem právě mluvil, je zásadní zaručit úplnou redakční nezávislost Euronews. K tomuto závěru nás vedou dva hlavní důvody dvě hlavní úvahy. Tím prvním z nich je, že redakční nezávislost Euronews je naším naší hlavní a nejceněnější předností. Ať už jde o eh, NBC eh, nebo eh, Savarise nebo i o mě samotného, všichni si uvědomujeme, že drtivá většina diváků Euronews se na Euronews dívá právě pro její nezávislost a prosazování evropských obecných zájmů. Pokud bychom přišli o tyto hodnoty, přišli bychom o diváku a o diváky a přišli bychom o hodnotu společnosti. Všichni si uvědomujeme, že hodnota společnosti spočívá právě v tom poslání e, obecných e, zájmů. Druhým důvodem e, pro to, jak je důležitá naše mise, je e, náš vztah s Evropskou komisí. Musím vám říci, že to je pro veřejné akcionáře i pro NBC nesmírně důležitý aspekt a právě tak pro Nakiba Savirice. E, takže, jak už jsem říkal, máme e, poměrně unikátní organizační model. Dvě rady. Jednak tu klasickou dozorčí radu, která má na starosti dohled nad managementem, dohled nad provozem společnosti a tuto dozorčí radu ovládá Nakib Savaris a potom máme redakční radu, kterou eh, řídí eh, veřejní akcionáři. Prezidentem je eh, Paolo Gabarty, má deset členů, ta rada z nich sedm jmenují veřejní akcionáři a tři jmenuje Nagib a mimo jiné Nagib jmenoval jenom dva, ani nejmenoval tři členy této rady. Tato redakční rada má kontrolu e, nad redakční chartou Euronews a nad posláním veřejných zájmů a dohlíží na řídící redakční výbor, který potom zase dohlíží na, e, na publikačního ředitele a na ředitele pro obsah. Teď bych přešel k poslední části a to jsou závazky, eh, které jsme učinili vůči Evropské komisi. O tom proběhlo mnoho diskuzí, zejména z DG Connect, kde věnovali značnou pozornost případné naší dohodě s NBC. A Zavázali jsme se tedy písemně eh, v rámci eh, víceletého eh, rámcové dohody o partnerství s Evropskou komisí k tomu, že za prvé budeme nezaujatí a budeme nabízet pluralistické a nezávislé informace. To je vzájemný závazek Euronews a NBC Universal. A sice hlásit se k těmto základním principům. Jde o to, aby v prvních týdnech eh, po příchodu NBC vznikla společná eh, redakční vize, což by byl veřejný dokument, eh, tři, čtyři, možná pět stránek. To by bylo veřejně dostupné na webových stránkách Euronews, bylo by to dostupné všude a tam Euronews a NBC by se vzájemně nebo společně zavázali Eh, že budou eh, informovat nezávisle o obecných zájmech Evropy. Dále tu máme eh, redakční principy a externí hodnocení nezávislými orgány. Toto bude dále pokračovat. Redakční radě bude i dále předsedat Paolo Gamberti a i nadále bude rada pod kontrolou veřejných akcionářů, kteří budou mít i dále kontrolu nad redakčními výstupy Euronews. Třetí závazek se týká uchování mnohojazyčnosti jakožto eh, jednoho z hlavních eh, silných bodů, a to i po implementaci nového obchodního plánu. Tady bych chtěl vysvětlit jednu věc, která je podle mě velice důležitá. Dnes existuje Euronews ve 13 jazycích, a mezi nimi máme šest, řekl bych, těch největších jazyků, angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, němčinu a ruštinu. Tyto jazyky se financují sami, nejsou financovány externími partnery. A potom tu máme další jazyky, jako je řečtina, maďarština, portugalština, arabština nebo farsí, které financuje Evropská komise. Potom turečtina, kterou financuje eh, Turecká národní televize a ukrajinština, která už eh, financovaná není. A všechny tyto mutace jsou tedy financovány konkrétními partnery. To znamená, že máme kontrakt s nějakým klientem nebo partnerem. A pokud ten partner nebo klient se rozhodne smlouvu ukončit, tak Euronews momentálně nemůže sama financovat eh, dotyčné jazyky. To si myslím, že bylo důležité upřesnění. Potom závazek číslo čtyři. Dohoda s NBC Universal nepovede ke snižování personálních stavů vlivem změny produkčních modelů. My už teď eh, pracujeme eh, na eh, reorganizaci v Euronews. Jak už jsem říkal, musíme naprosto od základu přehodnotit náš způsob vytváření zpráv a ten plán momentálně probíhá ve spolupráci s NBC Eh, NBC sem nepřichází proto, aby dále škrtala náklady. Naopak, eh, pomocí kapitálu NBC bude Euronews moci nasadit více zdrojů, a to zejména v oblasti schromažďování zpráv. Eh, chtěli bychom mít stále dopisovatele ve všech důležitých hlavních městech Evropy i zbytku světa. Pátý závazek. Hlavní ředitel pro e, obsah e, bude disponovat hloubkovými znalostmi evropských záležitostí. E, Richard Sav, který je tu dnes s námi, zastává tuto funkci nyní a ve všech různých dohodách a písemných závazcích Eh, je obsaženo, že eh, tento ředitel bude mít dovednosti, zkušenosti a eh, morální profil k tomu, aby zastával tuto funkci, tedy že nebude zastávat antievropské hodnoty a tak dále a samozřejmě musí být občanem evropské země. A poslední závazek. Zůstane zachováno jméno Euronews a zůstane i nadále naší značkou. Uvažujeme o co-brandingu, takže mohl bychom se jmenovat Euronews NBC, ale každopádně Euronews zůstane první v tom názvu a zůstane v názvu i dále, i po začátku nového partnerství. V neposlední řadě eh, akcionáři se všechny závazky s akcionáři budou platné po dobu tří let eh, bez možnosti změny. A všechny tyto dokumenty jsou plně transparentní, jsou k dispozici Evropské komisi. A můj poslední slide, který je, myslím, silnou zárukou pro Evropskou komisi, to je čtyřletá eh, rámcová dohoda o partnerství, kterou jsme podepsali s Evropskou komisí a podle které eh, pokud dojde k jakýmkoliv změnám eh, akcionářské struktury Euronews, pak Evropská komise může vypovědět tuto čtyřletou rámcovou smlouvu, což velice dobře vědí všichni akcionáři Euronews a vědí, že pokud se chtějí dále těšit podpoře evropských institucí, pak se musí držet eh, našeho redakčního poslání obecných zájmů. Děkuji vám moc krát za váš čas. Ja, herzlichen Dank. Srdečné díky. Eh, ta otázka je, zda bychom měli tedy ještě navázat na tu prezentaci nebo mít hned diskusi. Dobře, takže pan eh, Monty. Thanks very much. Um, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Nevím, kolik mám času, pokusím se být o něco stručnější oproti Michaelu Petersovi a řeknu několik slov o tom, jak vztah mezi komisí a Euronews je strukturován. Právní základ je multi, jsou multi, multimediální akce, to je položka rozpočtu a cílem je posílit spravodajství z evropského pohledu. A to je velmi důležité, je třeba mít na paměti během diskuse, že Evropská komise není akcionářem Euronews. A náš vztah je veden rámcovou dohodou na základě uznávaného úkolu ve veřejné služby ze strany Euronews, takže Euronews má de facto monopol na vysílání z evropského pohledu. A to zahrnuje chartu, která zajišťuje redakční nezávislost Euronews. Při vytváření úkolů v rámci té dohody Euronews musí dodržovat zásady, jako je evropský pohled a multilingualismus pluralismus, což je velmi důležité. Žádný ze soupeřů Euronews není schopen poskytovat stejnou úroveň vysílání ve všech jazycích jako Euronews. A to je vlastně pro Euronews také jedinečné. Komise podepsala novou čtyřletou dohodu o partnerství s Euronews v únoru, která platí až do února 2021 a je to rámcová dohoda, která umožňuje komisi volnit prostředky pro Euronews na ročním základě. A jak řekl Majko, FPA nezaručuje víceletou finanční podporu. Je to otázka, která by měla být znovu zvážena komisí každý rok. V současnosti podle této dohody prostředky komise produkční eh, zajištění několika programů o evropských záležitostech a některé tedy magazínové typy pořadu, jako je budoucnost, eh, skýtá a podobně. A je to publicistika a programy, které se zabývají evropskou tematikou. A ta spolupráce představovala celkem 24,8 milionů euro pro Euronews a v roce 2017 komise udrží financování na o něco nižší úrovni, ale přibližně bude to financování stejné právě z té položky multimediální akce. A verze... Na jednu věc jsem zapomněl financujeme řadu programů a také financujeme řeckou, maďarskou, portugalskou, arabskou a verze farsí v Euronews. Takže to jsou vlastně takové samostatné verze tohoto vysílání. Na ta částka pro vysílání ve farsí je něco nižší oproti 3,4 eh, milionů v roce 2016. Vzhledem k nedávným změnám v kapitálové struktuře Euronews, dohoda pro rok 2017 byla podepsána za předpokladu, že bude zachováno tradiční pluralitní spravodajské pokrytí v duchu nezávislosti a v duchu evropského obecného zájmu při poskytování mnohojazyčného pohledu. Komise má kontrolní a monitorovací mechanismy, které zaručují, že Euronews splní své úkoly v rámci dohody efektivně. A také zaručovat, to je velmi důležité pro mě, protože já jsem vlastně úředníkem, který povoluje alokaci prostředků. A to také zahrnuje externí audity, které jsou prováděny každoročně a také nezávislé externí hodnocení. Takže byl zde proveden výkonnostní audit pro vyhodnocení ekonomičnosti provozu Euronews. A tím jsem skončil. Ja, vielen Dank. <clears throat> Mnohokrát děkuji. Já bych nechtěla tady eh, zbuzovat věm, že každý mluví o své linii. My tady máme dopis zaměstnanců Euronews. Eh, tento dopis podepsali všichni, to znamená odbory, mm, také zástupci zaměstnanců v radě. A kde bylo tvrzeno, že tady jsou určité souvislosti mezi omezováním redakční svobody nebo krácení této svobody a, a strukturou eh, vlastníků. Ti zaměstnanci kritizovali také zastavení té ukrajinské části a dále omezení některých částí v arabském nebo perském programu. Já jsem tady nezaslechla nic, co by se nějakým způsobem vypořádalo s touto záležitostí. Možná bychom zpětně mohli dát ještě slovo panu Petrsovi. Ne, promiňte. Eh, srdečné díky. Já bych z hlediska výboru pro kulturu chtěla také něco uvést. Náš výbor Samozřejmě lpí na tom, abychom tady měli nezávislé evropské spravodajství, které by se zabývalo především evropskými otázkami. A co se týče té skutečnosti, o které hovořila paní Gressle, tak musíme říct, že to není poprvé, kdy máme tyto zprávy od zaměstnavat, zaměstnanců, kteří eh, tvrdí, že dochází k spochybňování redakční svobody. A to je eh, věc, eh, ke které my jsme se zavázali jako výbor pro kulturu, musíme toto zjišťovat. A máme tady několik otázek na strukturu vlastníků. Například NBC, které vstoupí do Euronews, bude v konečném efektu mít 25 to znamená a vlastně 85 eh, tohoto podílu leží mimo Evropu, takže to nás nemůže nechat lhostejným, protože se jedná o evropské zpravodajství, eh, které má za úkol informovat o evropské politice. A dále je tady 25 milionů eur, které každý rok natečou z evropského rozpočtu do Eurojust. To také není maličkost. A jako výbor pro kulturu víme, jak, jak si jsou e, důležité mm, tyto částky, které by mohly být vydávány na jiné oblasti. Takže musíme klást tyto otázky. Lépe řečeno, to je otázka, kterou si kladu já. Jak to vypadá s těmito 25 miliony eur, které každý rok dáváme z evropského rozpočtu? jak to bude vypadat, když budeme dávat vlastně e, tyto peníze na privátní eh, organizaci, která vlastně by se měla zabývat evropskou přidanou hodnotou a eh, měla by zde existovat redakční nezávislost, která je nyní spochybňována. Vycházím z toho, že redaktoři a zaměstnanci z Euronews si tyto záležitosti nevycucali z prstu. A indikuje to, že tady je tento problém. A v tomto smyslu to dnešní eh, zasedání také s výborem pro rozpočtovou kontrolu je dobrou příležitostí eh, zabývat se těmito pochybnostmi a odstranit tyto otázníky, včetně těch otázek, které zde položila paní Gresle. Možná, že teď bych navrhla, abychom nejdřív udělali kolečko otázek s poslanci. Mám tady již tři přihlášky do diskuse. A pak eh, pan Abemonte a pan Peters by se mohli ještě vyjádřit. Pan Buchner jako první bude hovořit. Mnohokrát děkuji. Já jsem se chtěl ještě zpětně zeptat na omezení z hlediska perštiny nebo farsy. Eh, paralelně dochází také k omezování eh, v arabštině. Mě teď zajímá farsi. Původně to byl velmi komplikovaný finanční model, kde podstatné části pocházely z IRAS. A nyní pocházely z EEAS. A nyní, co se týče digitální oblasti, tak tam by sice se mělo pokračovat, ale nikoli televizní vysílání. U této situace musíme dávat pozor na dvě věci. Na jedné straně dochází k cenzurování internetu. A nemůžeme tedy očekávat, že ty zprávy se dostanou ke všem lidem. Ale podle mého názoru ještě horší je další věc. Technicky je standardní, že vlastně se že můžete vyloučit stanoviska lidí, kteří nezdílí stanoviska vlád. To je model, který existuje a kde je snaha také to exportovat do Evropy. To znamená, že lidé v Iránu se budou vystavovat vysloveně nebezpečí, pokud se budou dívat na tyto verze ve farsi. A e, my jsme dokonce eh, konstatovali podobné záležitosti z hlediska uživatelů dat. To omezení, nebo lépe řečeno eh, zastavení televizního vysílání, to je podle mého názoru katastrofa z hlediska zahraniční politiky. My chceme posilovat vztahy s Iránem a chceme posilovat právě tyto síly v Iránu, které oslovujeme. Takže promiňte, my si podřezáváme vlastní větev, na které sedíme. A myslím si, že tě, by to stálo za těch 700 tisíc eur. Děkuji, Rebecca Harms. Ano, já bych řekla, že politické zdůvodnění ohledně toho, že v souvislosti s tím politickým napětím kolem Evropské unie, tedy toto politické zdůvodnění zastavení ukrajinského programu a dále eh, vlastně eh, úkol tureckého vysílání a také eh, problematika Farsy, to se nedá politicky zdůvodnit. Politickým zdůvodněním musí být, aby tyto programy byly nadále jaksi realizovány a to optimálně. A mě by zajímalo, jakým způsobem Evropská komise je napojena na rozhodování v Euronews a to zda toto bylo rozhodnuto z podnikatelských nebo komerčních důvodů, anebo zda tady musíme uvažovat o různých jiných zájmech. Také bych chtěla vědět, jak to slučovat například eh, s ESVČ, to znamená z hlediska jakési propagandy. Víte, že my máme spoustu výboru, které vlastně jaksi diskutují tuto problematiku. Co to znamená pro Euronews, když si uvědomíme, že ruská televize je investorem do Euronews a přitom ukrajinský program byl zastaven. Ale ruský program bude pokračovat a bude e, financován ruským státem. Poslední otázka se týká přímo ukrajinského programu. Já jsem zaznamenala, že novináři, kteří se zabývali ukrajinským programem, se snaží nechat se zaměstnat i dále. Eh, ovšem pro většinu těch kolegů, kteří jsou ukrajinského původu, mm, tak pro ty to tady není eh, velká perspektiva z hlediska jiného nového zaměstnání. Helga Trupl. Děkuji. Eh, já bych vás chtěla vyzvat, byste komentoval ten dopis, který nám došel. Ten dopis líčí Uranus jako v krizové situaci a vy jste se nedotkla této situace tímto způsobem. Proto bych chtěla vědět, do jaké míry kritika, která zaznívá od pracovníků Euronews, souvisí s těmi obchodními otázkami. Vy jste řekl, že ta situace je vysoce konkurenční a je to velmi obtížné z důvodu uh, uh, podnikatelského prostředí v celostových médiích a proto bych se chtěla vrátit k obecné otázce. Je to proto, že my jako Evropský parlament s našimi politickými ambicemi mít nezávislé evropské spravodajství máme klíčový zájem na tom, abychom měli uh, vysílání veřejné služby, které bude moci představovat eh, mediální pokrytí, které naléhavě potřebujeme. A když vám naslouchám, tak eh, mám dojem, že už Euronews toho není schopno. Takže eh, evidentní otázka je, že vzhledem k té struktuře s těmi obchodními zájmy a novými investory bude možné dosáhnout našich politických cílů. A když se podíváme na politiku sousedství a podíváme se na to, co dělá Euronews, tak to neodpovídá našemu zájmu v politice sousedství. A proto velká otázka je, zda skutečně potřebujeme veřejnou strukturu Euronews, abychom byli schopni eh, prosazovat naše politické cíle. A proto bych uvítala váš komentář na toto téma, protože budoucí otázka, eh, co by mohl být eh, pevný základ pro Euronews. Když jsem vám naslouchala, tak jsem nezískala dojem, že to, co teď děláte, zajistí skutečnou budoucnost pro Euronews a nezajistí eh, politické cíle, které sledujeme skrze Euronews. Děkuji. Srdečné díky. Ještě jednu přihlášku mám a potom uzavříme to první kolo a dáme slovo panu Petersovi a panu Abelmonte. Luiti Mogano má slovo. Děkuji. Pokud jsme tady, tak je to proto, že nastal problém. Protože jak bychom byli doma. Takže nastala diskuse a z tohoto titulu bych vám chtěl položit tři nebo čtyři otázky. Zaznělo zde jasně, že v současnosti ten rámec partnerství je na čtyři roky a každoročně probíhá e, finanční ověření a redakční produkce je vyhodnocena. Kontrola e, ekonomické životaschopnosti je prováděna rovněž. Mimo jiné jde o ten přechod na 85 akcí pro toho nového obra, který nabide vlastně tento podíl kapitálu. Během těchto 25 let aktivit Euronews. Jaká byla úloha evropských institucí? Šedesát milionů euro představuje to, ten rozpočtový aspekt. Souhlas, souhlasím, eh, pokud jde o nezávislost a politické ambice a nutnost, aby redakční linie byla v souladu s prioritami. To nechci opakovat, ale z čistě redakčního hlediska. Současné návrhy jsou poměrně utajené. Já bych uvítal více informací. Mám takový dojem, že prozatím se nepostupuje dostatečně rychle. Eurosport je hodnocen v roce 2015 na 1 miliardu euro. Můžete mi vysvětlit, kontext, kdy, jak to bylo provedeno, protože my žádné informace nemáme. Děkuji. Pan Peters. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych eh, poděkovat paní Kameravert za zasazení do určitého rámce této rozpravy a je tu řada otázek vy jste slyšeli řadu věcí a já rád odpovím na vaše otázky a pokusím se vás přesvědčit, že děláme věci tak, jak se má. Tedy vyjádření nesprávných obvinění je něco jiného a to už nebudu přijímat a podnikneme veškeré kroky, Eh, vůči lidem, kteří křivě eh, nás obvinují. Tedy jednotlivé otázky. Za prvé, pokud jde o jazyky. Eh, Farsí, ukrajinština a arabština. Za prvé, chci vám vysvětlit, že já jsem tady jako osoba, která podniká. Já se nezabývám politikou takže řídím soukromou firmu, které, která patřila veřejnoprávnímu majiteli ze 100%, byla nezávislá finančně. A pokud máme smlouvy, a tehdy to byla smlouva s ukrajinskou národní televizí, tak taková smlouva má vždy svůj konec. A ukra- ukrajinská televize nezaplatila za dva roky ukrajinského vysílání, dluží nám 10 milionů euro a my se snažíme vysoudit tyto prostředky. Když už eh, nemáme partnera, abychom mohli financovat tyto jazyky, tak nejsme finančně schopni. Já jsem slyšel o redakčních nebo politických důvodů. Není to redakční rozhodnutí nebo politické rozhodnutí, to rozhodnutí je čistě finančního rázu. Já nejsem schopen pořádat akcionáře a zejména veřejnoprávního akcionáře. Tady nejde o soukromé či veřejné, ale není možné žádat o samofinancování takového jazyka, když nemáme příslušné příjmy a podnik přichází o peníze. Takže chci vám říci, že to rozhodnutí zastavit vysílání v Ukrajině není redakční rozhodnutí, není to politické rozhodnutí. Je to čistě ekonomické, finanční rozhodnutí, když už nemáme prostředky, abychom samofinancovali jazyk, který není podložen ekonomickou realitou. A já jsem ten, který byl u zrodu ukrajinské jazykové verze, takže já dobře rozumím politickému a redakčnímu významu této verze, ale bohužel na to nemáme už prostředky, abychom v tom pokračovali. K ruštině. Slyšel jsem nesprávné tvrzení. Ruština není financovaná ruským státem. To není pravda. To, ne, to tak není. Ruština, jak už jsem řekl ve svém úvodu, je financována, samofinancována ze zdrojů Euronews. Proč? Protože ruština představuje 35 celkového publika Euronews. Je to asi jediné nezávislé médium, které promlouvá k ruské veřejnosti, k ruskému publiku o jejich regionu a o světě. A pokud zítra přijdeme o ruštinu v rámci Euronews, tak přijdeme o 30 až 35 naše, našich diváků, což by byla ekonomická katastrofa pro naši společnost. A to je asi eh, přínosem pro Euronews, protože díky ruštině ve vysílání máme nástroj, evropský nástroj pro vyjadřování a pro vytváření eh, určitého mostu mezi evropskou a ruskou veřejností. Tolik k Rusku. Pokud jde o, o ukrajinské pracovníky, tady jsem slyšel, eh, pokud jde o změnu klasifikace, Eh, ukrajinských kolegů. My se snažíme změnit jejich zařazení a chceme ohlásit pracovníkům, že někteří z nich budou přeřazeni na jiné funkce v rámci Euronews. Pokud je o Farsi, musím vám opět říci, že to není ani politické, ani redakční rozhodnutí. Existuje partnerství s Evropskou komisí, s z ESVČ paní Mogherini a oni se rozhodli omezit eh, rozpočet velmi výrazně. Ten rozpočet představoval 5, v minulosti 5 milionů a byl snížen na 4 miliony a potom na 3 miliony. Takže se snížil z 5 milionů na 3 miliony a na základě takového rozpočtu nejsme schopni profesionálně zajišťovat eh, televizní verzi vysílání ve farsí, Takže přecházíme na digitální vysílání a tady chci říct si dvě věci. Pokud bychom dostali 1 milion euro navíc, tak bychom mohli opět do éteru vysílat ve farsí a snažím se nalézt partnera pro vysílání ve Farsi. A za třetí vám chci říct, že v digitální verzi, to jsou čistě fakta, je to asi neuvěřitelné, ale edice ve Farsi se stala třetí nejdůležitější verzí v digitální podobě. A asi se vám to zdá neuvěřitelné, ale Irán je třetí zemí na světě, který nejvíce sleduje Euronews. Takže díky novým technologiím se můžeme vlastně vyhýbat jednotlivým filtrům. A musím říci, že Farsi se velmi daří v oblasti digitální. A také byste měli vědět, že v rámci strategického dialogu, který vedeme s Evropskou komisí, zcela zřetelně je stanoven cíl, který sdílíme společně s Evropskou komisí, že se budeme více zaměřovat na digitální média. A domníváme se, že tyto jazyky v digitální podobě, jako je arabština a farsí, budou eh, zřetelnými přínosy pro tuto digitální strategii. Také myslím, že bych rád ukončil otázku na Eurosport, než se pustím do hlavní otázky. Jako vždy klade paní Trup, Eurosport a jedna miliarda, to nemohu příliš eh, komentovat Eurosport. Já jsem tu pro Euronews a mohu snad říci, že hodnota sportovního média jako Eurosport eh, spočívá ve eh, vysílacích právech a u spravodajství to, tomu tak není, bohužel, a to asi vysvětluje tuto částku, ale mohu vám říci, že cílem vedení Euronews je zvýšit hodnotu Euronews v následujících pěti letech. Takže pokud je o hlavní otázku, já velmi dobře rozumím, že jste byli znepokojeni těmito dopisy, tím dopisem, který byl napsán pracovníky Euronews. Ano, my jsme zažili krizi v naší společnosti. Za prvé z důvodu zastavení té ukrajinské verze což za velmi dlouhou dobu bylo poprvé, kdy to znamenalo tedy také propouštění a ta, to co, ovzduší sociální nebylo tedy dobré. A skutečně to, že jsme museli převést Farsi do digitální podoby, to je další věc, která nebyla dobře vnímána eh, příslušnými týmy, které by chtěli působit v televizním vysílání. Ale kromě toho existuje řada otázek v Euronews ze strany těch pracovníků, kteří přišli do Euronews před 25 lety, aby pracovali ve veřejnoprávní organizaci, protože Euronews byla stoprocentně financována e, z veřejnoprávních prostředků a většina lidí tam pracuje 20 let. A skutečnost, že Euronews se proměňuje v eh, obchodnější společnost, je neodpovídá úplně eh, jejich vizi, když přišli do Euronews. A otázkou je, zda to můžeme změnit. A já na tu otázku odpověď nemám. Pokud mi zde někdo může pomoci, já veřejnoprávní prostředí už nechce financovat Euronews. A pokud to tak je, tak se musíme obracet na soukromé investory. A chci vám říci, že tento dopis byl napsán, a to je důležité z hlediska doby, kdy ten dopis vznikl. Ten dopis byl napsán, když jsme očekávali podpis rámcové dohody. A ta rámcová dohoda měla být podepsána v říjnu, potom v prosinci, potom v lednu a bylo to odkládáno naprosto oprávněně na základě diskusí, které probíhaly s NBC. Evropská komise řekla, není možné podepsat rámcovou dohodu, když nebudeme vědět, jak dopadnou jednání s NBC. Zda NBC bude ochotno zaručit redakční nezávislost. A vznikly velké obavy v rámci Euronews mezi pracovníky, že tato rámcová dohoda nebude podepsána. A to načasování bylo také důležité, protože lidé, kteří podepsali ten dopis, a které dobře znám, tak eh, učinili ve snaze, eh, ve snaze získat podporu Evropské komise pro víceletou dohodu o partnerství a můžeme si dopis spolu přečíst a já to rád budu sdílet s kýmkoliv, ale nejsou zde tak velké obavy o nezávislost vůči soukromým investorům. Chci vám říct jednu věc. Podniková rada, což je zástupce všech pracovníků, kteří byli zvoleni, všech odborů, jednomyslně odhlasovali dohodu s NBC. Jednomyslně byli pro. A myslím, že ta situace je o něco složitější, než je to vnímáno. Samozřejmě přetrvá řada otázek eh, ze strany pracovníků. A je tu smutek a také určitá zloba, protože někteří kolegové odejdou z firmy, ale Mezitím řada lidí pochopila, že je potřeba změnit naši organizaci, pokud chceme přežít a rozvíjet se, protože všichni se dívají také na to, co se děje jinde. Skončím tou základní otázkou, která je, zda musí být Euronews veřejnoprávní, aby dosahovala cílu Evropské komise. Já si myslím, že ne. Já myslím, že odpověď je ne. A ta otázka se netýká struktury akcionářů, ale nabídky a toho, co Euronews nabídne evropským spotřebitelům. A já jsem pevně přesvědčen, a možná vás o tom nedokážu přesvědčit, že ten plán, který máme s NBC, není politickým plánem, ale je to skutečně e, podnikatelský a profesionální plán. A my si myslíme, že je to určitý prostor v Evropě a není tu v evropských e, záležitostech, v evropské publicistice Eh, referenční médium. A toto je prostor pro nás. A pokud se díváte na zprávy, nemůžete mít vliv, pokud budete působit pouze na základě eh, teoretických zpráv, ale musíte měnit přesvědčení lidí a potřebujete mít také k tomu přizpůsobené formáty. To jsou talk show, interview, rozsáhlé pořady, které vám dají možnost eh, dát promluvit eh, lidem z ulice, také zástupcům Evropské komise a budou tedy vlastně umožňovat, aby si veřejnost dělala vlastní názor. A to je náš záměr spolu s NBC. Chceme investovat velké prostředky, abychom byli schopni nabídnout nové formáty vysílání, které nám pomohou mít větší vliv v tom formátu, který přinášíme. Budeme eh, vynakládat velké prostředky v oblasti takzvaného terénního, terénní žurnalistiky a budeme informovat eh, občany a budeme se snažit utvářet jejich přesvědčení a to je náš záměr. Já jsem nenašel nikoho jiného, kdo by byl připraven. Nenašel jsem evropského partnera. Když jsem hledal Nagiba Savarize, tak jsem navštívil 80 různých organizací. Mluvil jsem s německými eh, mediálními skupinami, s francouzskými mediálními skupinami a nikdo neměl zájem o Euronews v Evropě. A zvláštní na tom je, že dnes máme mimo Evropu, lidi mimo Evropu, kteří se snaží, aby Euronews byla vlivnou organizací. Děkuji vám. Než dám slovo panu Garibertimu, tak eh, bych chtěla ještě říct jednu větu. Eh, já si myslím, že je naprosto nepřijatelné, že tady v podstatě je poměrně eh, otevřeně vyhrožováno těm, kteří z oprávněných důvodů a oprávněných obav eh, se obrací na, eh, rozpočtov, na výbor pro rozpočtovou kontrolu a na kulturní výbor. To jste na začátku svého projevu udělal a já bych vás chtěla poprosit, abyste to vzal zpátky nebo abyste to alespoň opravil. Pokud jsme vám špatně vyrozuměli, já jsem to chápala jako jednoznačné vyhrožování, což v tak takovémto eh, sále není přijatelné, nebylo by to přijatelné ani za zavřenými dveřmi. A teď dám slovo panu Garibertimu. Grazie, presidente. E buongiorno. Ma il... Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Ten dopis, o kterém dnes tolik hovoříme, mi eh, tak trochu připomíná to, co se stalo v Alitalii, kdy šlo o 2000 pracovních míst. Zní to, jako by se tu v podstatě eh, opakovala eh, historie, podobně jako když eh, škorpion se snaží přeplavat z jedné strany řeky na druhou. Já jsem nyní tedy, před, byl jsem předsedou RAI, nyní jsem předsedou eh, Euronews, jsem novinář. A eh, co se vlastně stalo? Euronews v době, kdy jsem nastoupil do funkce, eh, byly společností, která byla především veřejná, protože byla financována veřejnými akcionáři. RAI eh, tehdy dávala 1,4 miliony euro, právě tak France TV. Byly to tedy akcionáři z veřejného sektoru. Tito veřejní akcionáři ale snížili své příspěvky, e, například RAI, a proto Euronews museli hledat další partnery což jsme dělali a po dvou letech hledání, jak říkal pan Peters, jsme konečně získali souhlas komise. Dlouze a zdlouhavě jsme diskutovali o zapojení soukromých partnerů, což ale bylo zásadní pro přežití Euronews. Jinak by Euronews nepřežili. Když byly Euronews založeny před 25 lety, byla situace jiná. Věděli jsme, že pokud neseženeme další přispěvatele, pak Euronews odumřou. Já jsem se stal eh, poradcem předsedy redakční rady, eh, který měl za úkol hlídat, aby eh, Euronews se drželi zásad redakční nezávislosti. v době, kdy eh, vlastníci byli především z veřejného sektoru a já vám mohu říci, že se vlastně nic nesměnilo. Redakční kvalita Euronews zůstala nedotčená a efektivita informování se ještě zlepšila. v podstatě eh, šlo o free war, svobodnou, svobodnou válku. Eh, několik eh, článků o tom vzniklo. Některé televize financuje Rusko, jako Russia Today. Další televizní stanice se staly vlastně ruskými spravodajskými orgány. Právě tak některé webové stránky a podobně. které šíří eh, poselství eh, Kremlu. A když probíhaly demonstrace proti eh, Putinovi, tak v podstatě pouze Russian News a Euronews byly cenzurovány. A když probíhaly demonstrace proti Erdoganovi v Turecku, tak tyto stanice vysílaly o tučňácích. A přitom šlo v podstatě o pobočku Euronews. Takže pokud pokud nemáme Euronews, tak se ptejte Erdogana proč. Turecká vláda uzavřela s Euronews smlouvu a rád bych vám mohl říci, že eh, Erdogan někdy chtěl tureckou verzi Euronews. Ale až do dnes se nic nezměnilo. Euronews eh, je i nadále nezávislá a před rokem a půl nebo před dvěma lety se objevily, objevila určitá e, obvinění vůči ruské verzi Euronews, že je příliš e, poplatná e, politice Kremlu. Vznikla tehdy i studie, pan Abamonte to může potvrdit, že Eh, že ji provedlo velice renomované centrum a to zjistilo, že zpravodajství je politicky vyvážené. V té zprávě není ani řádek, který by říkal, že ruská verze Euronews se staví příznivě k politickým liniím Kremlu. Což bylo v době krymské krize a ukrajinské krize. Takže jakožto e, člen e, výboru, člen redakční rady mohu říci, že všechna tvrzení eh, ohledně toho, že Euronews je nyní méně nezávislé kvůli novému majiteli, jsou eh, klamavá, jsou lživá. Euronews se i nadále drží eh, principu nezávislosti. A dobrá novinařina, dámy a pánové, nezávisí na majiteli, ale na kvalitě novináře. Dobrý novinář je záruka dobré novinařiny. Já vím o tom, co se dělo v RAI eh, ve veřejnoprávní televizi, někdyž tam eh, panovala byrokracie, ale pokud chcete, aby všechno běželo jak má, aby všechno fungovalo, pak musí fungovat novináři, nikoli byrokracie. Děkuji vám. Tak pana Bamonte, prosím. Děkuji. Já musím potvrdit, musím souhlasit se vším, co právě řekl Paolo Garimberti a ještě před ním Michael Peters. Takže nejprve k té audiovizuální eh, observatoři, což je velice eh, prestižní subjekt, tak tady eh, k tomu se Euronews uvolili v rámci e, akvizice e, Nakiba Savirise. V podstatě rozhodli se nechat se podrobit kontrole e, této observatoře a byla vydána, nebo každý rok je vydávána zpráva o transparentnosti. Je pravda, že se objevilo obvinění z pro kremelství, a e, observatoř proskoumala situaci a e, nepotvrdilo se to. To tvrzení nebylo podložené. V Euronews proběhla celá řada evaluací, e, byla to v roce 2014, potom výkonnostní audit v roce 2016 a v, při obou evaluacích i při tom výkonnostním auditu e, byly zjištěny některé problémy. Dva, e, jedním z nich bylo, byla dlouhodobá finanční udržitelnost modelu Euronews. vzhledem k ubývající finanční podpory veřejnoprávních vysílatelů. To je zkrátka fakt. A potom ta druhá věc, souvisela s tím, že obchodní model Euronews, tak jako u dalších televizních stanic, se musí přizpůsobit novému digitálnímu prostředí. To, že e, existují e, nové digitální kanály, znamená, že musí být využívány, protože taková je zkrátka realita, takový je nový svět. Nikdo nespochybňoval, zejména ten výkonnostní audit nespochybňoval nezávislost redakce. Takže podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí můžeme říci, že nezávislost Euronews a, práv, a ta, ta evropská perspektiva Euronews, což jsou eh, právě ty eh, právě ty hodnoty, kvůli kterým máme kontrakt s komisí, jsou neporušené a jsou faktem. Říkáte, že vy nakládáte mnoho peněz na Euronews. Ono je to hodně a zároveň to není hodně, protože víceletý finanční rámec, no, současný, současný rámec 2014 až 2020 eh, předpokládá 20% snížení na multimediální akce. Takže v podstatě eh, v tomto ekonomickém klimatu škrtáme rozpočet a musíme dělat, co je v našich silách pro to, aby služba jako je Euronews fungovala. No pokud jde o komunikační rozpočet ESVČ, tak ten se také snížil a proto se ESVČ eh, obrátila na Euronews a eh, řekla, eh, podívejte se, můžeme vám dát tyto peníze, tuto částku, která se neustále snižovala, abyste se přizpůsobili a přešli od satelitního vysílání na digitální vysílání, což, jak už říkal můj předřečník, je úspěch. Dopadlo to úspěšně. A konečně je důležité, že ta dohoda s NBC ještě neexistuje, takže různé detaily této dohody stále ještě vznikají, nejsou definovány, ta dohoda zatím ještě neplatí, e, my se tím budeme dále zabývat, jsme v neustálém kontaktu s managementem, s Michaelem Petersem i s Paulem Garimbertem. A pokud se něco změní, tak se podle toho zachováme. Ale momentálně nemáme důvod pochybovat o tom, že dohoda s NBC nějak zhorší situaci Euronews. Naopak, věříme, že produkce, že výstupy Euronews se zlepší a že finanční udržitelnost v dlouhodobém horizontu Eh, se také zvýší, což je vlastně v našem zájmu. Srdečné díky a tady mám ještě dvě přihlášky, takže prosím, buďte struční. A potom ještě krátce pan Abamonte a pan Peters eh, vystoupí, protože v 16.30 musíme uzavřít eh, toto jednání. Je na tom, prosím. Děkuji. Já tady mám tři stránky otázek a vy chcete, abych byla stručná. Děkuji, byla to velice zajímavá diskuze a musím říct, že jsem bývalá novinářka a do značné míry souhlasím s tím, co říkal pan Peters. Kolegové, já si myslím, že děláme chybu, když hovoříme o Euronews jako o nějaké PR agentuře. Oni takového nejsou. Pokud chceme, aby byli atraktivní, musíme jim věřit, že dělají svou práci tak, aby byla co nejzajímavější. Já vím z vlastní zkušenosti, že veřejné struktury v médiích jsou vždycky eh, méně efektivní než v soukromém sektoru, protože pro ten je mnohem, eh, nechte mě domluvit, prosím, eh, je mnohem jednodušší reagovat na přání diváků, než na to, co dělat musíte je potřeba nastavit nějakou rovnováhu mezi těmito dvěma aspekty, protože jinak eh, nemůžeme eh, být úspěšní, nemůžeme Euronews mít úspěch. Ale pak mám jednu takovou zlou otázku. Když se dívám na, tři, na třetí stránku, možná jste o tom hovořila, jsem přišla pozdě, omlouvám se. Mě zajímá, jak měříte svou efektivitu. Na prvním slajdu vašem vidím eh, obrovské počty diváků, ale to chápu tak, že to je to, co je dostupné v mojí televizi a vedle těch slajdů není žádné srovnání. Mě by zajímalo, jak srovnávat eh, vaši eh, finanční efektivitu s dalšími kanály. Já mám pocit, že jste mnohem dražší než ostatní. Mám v tom pravdu? A pokud ano, proč? Děkuji. Děkuji moc krát, Jano, i za tu stručnost. Pan Buchner, prosím. Ještě velmi stručně. Já jsem se chtěl zeptat, zda můj dojem je správný, že ty škrty z hlediska jazykových mutací, jako je farsi v televizi, kdy tam bude digitální budoucnost a dále v arabské oblasti a ukrajinské oblasti, eh, souvisejí převážně s financemi, které jsou k dispozici. Teď moje otázka speciálně na oba výbory. Jak je pro nás důležité to spravodajství, které vysíláme z Evropy. Není to eh, velice důležitá součást zahraniční politiky, umožňující budovat propojení se zeměmi, propojení, které není vždycky tak dobré. Například mám na mysli Ukrajinu a Irán. Já si myslím, že zde bychom se měli zaměřit na zahraničně politický dopad. O to nám jde. A když se podívám na ta čísla z minulého roku, tak 700 tisíc euro se týkalo Farsy. Já bych chtěl vyjádřit prozbu na oba výbory. Buďte aktivní v této oblasti, je to pro Evropu důležité. Srdečné díky, paní Gresle. Dvě otázky. Jednu na pana Petrse. Takže ekonomický základ tady byl jaksi napadán v tom, že to bylo politické rozhodnutí. Já bych se chtěla zeptat, jaká jiná rozhodnutí jste mohli učinit a neučinili jste? Máme několik mutací, italština, němčina. Proč vaše podnikatelské rozhodnutí se týkalo Farsy a Ukrajiny? Proč se to netýkalo jiných eh, jazykových mutací. A pak jednu otázku na panu, eh, pana Abamonte. Vy jste řekl, že audit v podstatě nezjistil nějaké omezování nezávislosti Euronews. Sledoval to vůbec tento audit? Děkuji za odpověď. Srdečné díky. A nyní tedy dám slovo ještě panu Petrsovi a panu Abamontovi. A prosím, tři minuty nepřekročit. Možná si nastavíme hodiny aby každý věděl, jak ten čas běží, pane Petrs. Děkuji. Já dodržím ty tři minuty. Eh, efektivita vynakládaných prostředků. My jsme měli dva poslední audity, které uvedly, že Euro, Euronews je nejefektivnější mediální organizací v Evropě dnes. Jsme asi třikrát eh, účinnější než CNN a pětkrát více než BBC. A to vykázala auditorská firma, takže jsme dnes nejefektivnější médiem v Evropě. Mm, Farsi, ano, mohu skutečně potvrdit, že důvody pro převod Farsi na digitální vysílání je pouze rozpočtový. A nejsem si jist, zda, že jsem pochopil otázku paní předsedkyně. Pochopil jsem to správně. Proč jsme zvolili ukrajinštinu? Ukrajinština přestala platit a my jsme měli dohodu s partnerem a ten partner přestal ctít tu dohodu, takže jsme byli bez partnera. A pouze, pouze z důvodu financování ze strany partnera. A to platí i pro Farsi. My jsme měli partnera, což byla ESVČ, a ti se rozhodli, že sníží rozpočet, takže jsme museli nalézt jinou cestu, jak vyrábět programy. A nemohli jsme zachovat tedy farsí ve vysílání právě z důvodu těchto škrtů. To je tento důvod. My jsme se proto nerozhodli, to není naše volba. Kdybychom měli zítra turečtinu a partnerství s tureckou televizí a přestali by platit, tak bychom museli přestat vysílat v turečtině. A ve, ve zbývající minutě eh, poděkuji za tuto chvíli a je tu také velké nedorozumění a chtěl bych to využít, paní předsedkyně. Já se omlouvám, pokud to tak je, ale možná to je má angličtina. Já jsem jenom říkal, že vy jste mi dali možnost, a snad jsem říkal toto, vy jste mi dali možnost vysvětlit eh, to, co jsem chtěl a máte obavy a máte otázky a to já respektuji. Já 20 let pracuji v Euronews a já jsem chtěl vyjádřit uznání a nechtěl jsem vlastně eh, čelit eh, křivým obviněním, ale to se nestalo tady víte, že jsme za, za, zažili velmi nepříjemné chvilky a by, byla vyslovena křivá různá obvinění vůči nám a já se obracím na soudy, abych se hájil. Ale to nebylo míněno zde. Já mám zde skvělou možnost vysvětlit situaci vám všem kteří se velmi pečlivě zabýváte Euronews po řadu let. Takže doufám, že to je vysvětleno a doufám, že takto se mi podařilo to vysvětlit a nebyl to můj záměr. Um, uh, velmi stručně. Otázka pana Morgana Neba, kolik bylo naloženo na Eurosport za posledních deset let. Otázka je důležitá, protože vy jste se ptala, zda diváci se zabývají nezávislostí to hodnocení u Euronews je důležité, že podpora od roku 2010 do roku 2016 šla od 9,5 milionů v roce 2010 až po 24,8 milionů v roce 2016. Vrchol byl 29 roce 2012 a potom to klesalo. V roce 2014, kde dostali asi 25 milionů, hodnotitelé uvedli, že Euronews dělá více s méně prostředky a chválili tedy Euronews. A další věc, která je velmi důležitá, je, že výkonnostní audit nebyl finanční. Zabývali se veškerými otázkami, které se týkají tedy doho- rámcové dohody o partnerství evropský pohled, multilingualismus a také se zabývali udržitelností toho modelu, ale nespochybnili evropský pohled a nezávislost spravodajství. Takže to jsou také úkoly, kterými se zabývali a touto problematikou, tedy tuto problematikou, kterou jste se vyptala, neřešili. Srdečné díky. Takže Zatím tady není ovšem eh, žádný indikátor ohledně kvality, ale to je jenom poznámka na okraji. Takže jsme eh, v závěrečné fázi tohoto zasedání. Možná bych ještě předala slovo paní Gresle, aby učinila závěr a my pak musíme pokračovat v těch zbývajících bodech. Já bych chtěla poděkovat a chtěla bych pouze říci, že samozřejmě tuto otázku budeme sledovat i tedy v absolutoriu, které děláme každý rok, protože já si myslím, že je to důležitá otázka. Ten dnešní den přispěl k vyjasnění této problematiky, alespoň z mého hlediska. Pokud ostatní se domnívají, že je tomu jinak, tak to musí napsat. Ještě jednou srdečné díky paní Gresle, která je předsedkyně výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji panu Petrsovi, panu Abimonte, panu Garibertic. Děkujeme za vaše odpovědi. I výbor pro kulturu bude dále sledovat tuto otázku a dále ji zpracovávat. Takže díky za vaši přítomnost.